Uh, good afternoon, everybody. Shall we get started? Dobré odpoledne, můžeme začít. Máme nabitý program. Uh, mám tu žádost zpravodaje Ogera, abychom tedy o bodu číslo 11 hlasovali až na konec po bodě 21. E, nikdo proti tomu není, dobře, to znamená, že takto můžeme postupovat podle žádosti pana zpravodaje. Po číslo dvě. Schválení zápisu ze schůzí konaných ve dne 27. 28. listopadu a 16. 17. prosince budu je považovat za schválené, pokud žádné výhrady nebo námitky nedorazí do konce tohoto zasedání. Bod číslo 3. Sdělení předsedy. Toto jednání bude jako vždy webstreamováno. Samozřejmě mimo zasedání koordinátorů, které proběhne in kamera. Pokud jde o poslední novinky Mercosur, eh, tak Evropská unie 19. Eh, prosince jmenovala eh, zpravodaje pro jednání s Brazílií, pokud jde o diskriminační jednání eh, Brazílie v celé řadě sektorů brazilského hospodářství. To znamená, že v tuto chvíli zahajujeme jednání pro řešení sporu s Brazílií. Argentína oznámila stejného dne žádost o konzultaci s Evropskou unii, pokud jde o ta antidumpingová opatření eh, i vztahu k Argentině. Oba body budou diskutovány na monitorovací skupině pro Mercosuru, která se bude konat eh, ve středu 21, 22. Pardon, za dva dny. A nyní Větnam. Šesté kolo jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a e, Větnamem se bude konat e, se tedy e, konalo 13. 18. ledna. Oba vyjednávači by si, by si přáli, aby se jednání dokončila do konce tohoto roku. Zatím ten proces nebo pokrok v jednání je velmi dobrý. Další kolo jednání se bude konat ve Větnamu v polovině března. Spojené státy TTIP kongresu je tady, se objevila žádost eh, pro týkající se TPA. Jsou to určité novinky, pokud to tedy srovnáme eh, s předcházející TPA a s příslušnými zákony. Týká se to především standardů v oblasti práce životního prostředí a především také pokud jde o e, transparentnost jednání a účasti kongresu v těch jednání. To znamená, že e, prosím, přečtěte si příslušné zákony, protože by to e, mohlo být dobré, tak abychom byli informováni až američané přijedou do parlamentu kvůli jednání. A zástupci kongresu by se tedy měli účastnit jednání. Ehm, samozřejmě, že je to tak, že eh, pokud eh, se tedy zástupci kongresu budou účastnit těch jednání, měli bychom být taktéž eh, přítomni. Pokud jde o CETA s Kanadou a o Singapur, tak žádné novinky nemám. Politi- byla oznámena politická dohoda o CETA, nicméně Zatím je to tak, že vlastní znění dohody není k dispozici. A nyní tedy vlast, první bod našeho dnešního eh, pořadu jednání, je to bod číslo čtyři. Máme tady náměstka řeckého ministra pro rozvoj a konkurenceschopnost, eh, pana Notise Mitarakiho, který mimo jiné zodpovídá za export a mezinárodní obchodní vztahy v řecké vládě a právě proto tedy zastupuje předsednictví Rady v obchodních otázkách. Eh, je to tedy naši, náš eh, partner v Radě eh, v příštích šesti měsících. Je nám velkou ctí, že jste přišel mezi nás, pane Miteraky, spolu se svým týmem spolu s novým stálým zástupcem Řecka v TPC ve výboru pro obchodní politiku. E, tato pozice se uvolnila v minulých týdnech, protože e, dosavadní řecký zástupce nešťastně zahynul. To znamená, že tu máme e, nového zástupce Řecka a řecké předsednictví je tady zastoupeno kompletním týmem. Já jsem tedy se potkal s panem Mitarakem jak tady v Bruselu, tak v Aténách, když jsme byli na návštěvě Řecka a bylo velmi příjemné s ním diskutovat. Eh, nyní hned poznáte proč, eh, až ho uslyšíte, protože má velmi jasné názory, má také jasný program, pokud jde o obchodní politiku Unie. Nejprve bych vám tedy rád poděkoval, pane náměstku, eh, za to, jak za pohostinnost v Aténách, Toto je tedy eh, běžná praxe vždy, když tedy eh, máme v Evropské unii nové předsednictví rady a bylo by dobré, kdybyste mohl představit tomuto výboru názory eh, nového předsednictví rady, pokud jde o priority v oblasti investiční obchodní politiky. Děkuji vám, pane náměstku, a máte slovo. Pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych co by člen řeckého parlamentu řekl dámy a pánové kolegové. Je mi velkou ctí, že vám mohu představit priority řeckého předsednictví na nadcházejícího půl roku. Jsem velmi rád, že o tom s vámi mohu hovořit. Pro předsednictví je velmi důležité to, Eh, jakou roli jednání hraje Evropský parlament, protože právě vaším prostřednictvím se vyjadřuje názor evropských občanů. My jsme v, minulé, eh, v minulých měsících navázali kontakty a i v příštích šesti měsících se budeme snažit o otevřený dialog s Evropským parlamentem. Spolupráce s výborem INTA navazuje na vztahy, které jsme již úspěšně navázali s panem předsedou, ale také s dalšími členy výboru. Eh, Spojila nás těsná spolupráce eh, na eh, minulém nebo na posledním zasedání VTO v Indonésii. Evropský parlament se těchto jednání účastnil, vyslal tam eh, početnou delegaci. Kromě toho jsme měli možnost se potkat v Aténách. Setkali jsme se mimo jiné s panem Kazakem a hovořili jsme o tom, jak můžeme koordinovat naše činnosti, a to jak v konkrétním, tak v obecném slova smyslu. Navzdory ideologickým rozdílům se všichni snažíme o vytvoření lepší Evropy, která by byla ku prospěchu všech Evropanů. A e, v tomto smyslu hrají obchodní otázky velmi důležitou roli. Téma, o kterých nyní vyjednáváme, e, v každém případě přispějí k růstu a k vytváření pracovních míst. A to jsou samozřejmě dvě důležité otázky, které řeší v tuto chvíli všechny evropské země. To znamená, že jde o to, jak se nám podaří dosáhnout hospodářského růstu a jak můžeme bojovat proti nezaměstnanosti. V této souvislosti je velmi důležitá role mezinárodního obchodu, eh, volného obchodu. Řecké předsednictví se v tuto chvíli chce soustředit na čtyři priority. Naší první prioritou jsou bilaterální jednání s různými zeměmi. Řecko se pokusí podpořit dialog mezi členskými státy, radou, parlamentem a komisí. A cíl spočívá v tom, abychom vytvořili úplnou vyjednávací strategii EU, pokud jde o bilaterální obchodní do, dohody. E, to je důležité především, e, pokud jde o dohodu o smíšené nebo sdílené e, kompetenci. To jsou samozřejmě témata, která se netýkají pouze obchodní politiky. První konkrétní prioritou jsou jednání o dohodě TTIP o transatlantické dohodě o investicích a obchodu. S velkým zájmem na to čekáme, o některých bodech již byla řeč a nyní tedy půjde o to, abychom se sešli 10. Eh, února a následně tedy zhodnotíme dopad politických opatření eh, účastnit se toho bude jak pan komisař de Gucht, tak také pan Froman za eh, americkou stranu. Eh, v Aténách v únoru tohoto roku budeme eh, tuto věc řešit také na neformálním, neformální radě ministrů. Obě strany budou mít možnost se k tomu vyjádřit. Bude eh, se toho moci účastnit i Evropský parlament, váš pan předseda bude taktéž přístomen. Eh, na ministerské konferenci tedy budeme hovořit o e, dalším vývoji a o tom, jakou pozici zastávají jednotlivé členské státy. E, další prioritou je e, dokončení jednání o volném obchodu mezi Evropskou unii a Kanadou. Víme, že tady ještě musíme vyřešit poslední body a jakmile nám to schválí právníci, tak obě strany jsou ochotny dohodu podepsat. Doufejme, že se to tedy podaří ještě za řeckého předsednictví. Eh, třetí priorita týkající se bilaterálních vztahů eh, se týká dohody o eh, volném obchodu mezi Evropskou unii a Japonskem. Komise v Dubnu bude informovat o závazcích, které by Japonsko mělo přijmout, pokud jde o odstranění necelních překážek. Podle toho, jak bude celá záležitost postupovat, eh, tak rada eh, na svém zasedání v květnu v Bruselu rozhodne o tom, do jaké míry je potřeba dohodu ještě jednou revidovat. Čtvrtá věc, čtvrtý bod. Budeme se soustředit také na vztahy s Čínou, s eh, zeměmi Středomoří a eh, v této souvislosti tedy budeme pokračovat v bilaterálních vyjednáváních jako doposud. Toto jsou eh, totiž důležité země, důležití obchodní partneři Evropské unie. Pokud jde o země Středomoří, tak k tomu bych rád řekl, že jednou z priorit řeckého předsednictví je to, aby Evropská unie zaručila bezpečnost. A já si myslím, že právě eh, v tomto smyslu musíme vyjedna, vylepšovat naše obchodní vztahy se sousedními zeměmi Evropské unie. Právě naše vzájemné obchodní vztahy mohou bezpečnostní situaci zlepšit. A ještě poslední věc, to se týká států Mercosuru. Víme, že doposud se konalo devět kol jednání, přičemž poslední jednání proběhlo v říjnu loňského roku. Jednání s těmito státy se soustředili na tu část dohody, která se zabývá pravidly. A v této souvislosti jde také o to, aby byly připraveny nabídky týkající se přístupu na trh. Zatím tedy nebyla stanovena lhuta pro předložení těchto nabídek, nicméně eh, to vypadá dobře, pozitivní eh, signály eh, jsme zaznamenali především z Brazílie. A nyní tedy tématické horizontální priority. Tady bych se rád soustředil na dvě věci. Za prvé na to, že je potřeba více chránit geografická označení, zeměpisná označení a e, chráněná označení původu. To znamená, že chceme více chránit kvalitní evropské produkty. Uh, Tyto kvalitní výrobky jsou chráněny buď eh, chráněným zeměpisným označením nebo chráněným označením původu a na to bychom chtěli klást velký důraz. Souvisí to samozřejmě i s reformou společné zemědělské politiky EU eh, a je potřeba zaručit, abychom tady měli eh, dostatečný přístup našich tradičních výrobků na světový trh. Evropský parlament také řekl, že bez dohody o e, těchto chráněných zeměpisných označeních a chráněných označení původu e, nedojde k žádným jiným dohodám, že je to tedy podmínka nutná. E, na neoficiálním summitu v Aténách předložíme ještě další koncept, další myšlenky a sice nám půjde o to, do jaké míry můžeme tuto ochranu ještě rozšířit, posílit. Nechceme tedy měnit dosavadní způsob vyjednávání, dosavadní způsob uh, uvažování, ale nabízí se otázka, do jaké míry může Evropa uh, vytvořit uh, evropskou značku v anglosaském smyslu. To znamená, že uvažujeme o evropské značce, obchodní, obchodním označení na evropské úrovni, díky němuž bychom mohli naše výrobky chránit. Tak, aby to bylo důležité pro všechny státy. Druhé téma, o kterém musíme hovořit, do jaké míry pokročila bilaterální jednání EU eh, e v případě těchto chráněných produktů eh, a do jaké míry je to dotčeno přechodnými ustanoveními eh, jak dalece tedy veškeří výrobci evropští mohou přispět k tomu, aby naše vlastní chráněná data mimo Evropskou unii byla skutečně prosazena. Dále, co se týče sudesavadních priorit, tak bych ještě chtěl pohovořit o pár aspektů, které souvisí s námořní politikou. A to je také další priorita, kterou před sebou máme. V Řecku je to velmi důležité téma a e, sice takzvaný modrý obchod. Tento modrý obchod dělá asi 90 celkového obchodu mezi EU a e, třetími státy. 40 eh, eh, vnitroevropského obchodu eh, to dělá. Tedy námořní doprava, to je velice důležitý faktor pro blahobyt a další ekonomický růst Evropské unie. A také je to záruka rozumných evropských importů a exportů. Na tomto pozadí se budeme zasazovat za to, aby ve všech evropských obchodních dohodách EU se třetími státy byly zakotveny standardní články k námořní dopravě, například liberalizace námořních služeb. A teď se dostávám k další části, a to jsou multilaterální dohody. Nejprve je to eh, VTO, Bali. To byl pozitivní výsledek a teď eh, se budeme soustředovat na témata, která ještě nebyla vyřešena. Kromě toho ještě jsou tady další témata, která eh, souvisí s celým vyjednávacím kolem Stoha. Ze strany Evropské unie to taky znamená, že je nutné, abychom teď udělali jakousi bilanci, abychom se podívali na to, jakých výsledků bylo v Bali dosaženo, ale také potřebujeme strategický dialog a vědět o tom, v jakém směru Evropská unie se eh, bude chtít ubírat a jaký směr by si přál ze strany VTO. Měli jsme také neoficiální večeři 27. Budeme mít tedy 27. neoficiální eh, večeři v Aténách. Pan Morera bude také přítomen a tam budeme hovořit o tom, eh, jaké představy má Evropská unie po eh, Bali. V této souvislosti bych rád konstatoval, že netarifní překážky také hrají roli problému, které musíme řešit po Bali, tak tady je řada opatření, která mají zlepšit přístup k trhu. Abychom toho mohli dosáhnout, tak existuje jedno téma, do kterého se musí musíme pustit, a to je eh, odbourání netarifních eh, obchodních překážek. To je v každém případě téma, které pro nás představuje prioritu. Velká část překážek, před kterými stojí evropské podniky stále ještě ve, svých, ve svých exportech, ty souvisejí právě s těmito překážkami. A pod hlavními obětmi těchto opatření jsou malé a střední podniky. které ovšem zároveň představují páteř evropské ekonomiky. A tady je důležitá spolupráce států, ta je stimulována právě informacemi, potřebujeme tady informace od vás, abychom eh, skutečně byli schopni rozpoznat, do jaké míry eh, tyto překážky eh, stěžují evropské dovozy. Pak je tady čtvrtá priorita, která je stejně tak důležitá, přestože mm, jsem o tom chtěl hovořit jako čtvrtém bodu, ale je to priorita, kterou my považujeme za velmi důležitou. Chtěli bychom vystupovat jako otevřený, upřímný makléř eh, u trilogů, které souvisejí s legislativní prací parlamentu a rady. Cíl spočívá v tom, abychom se dostali ku předu v těchto složkách a abychom uzavřeli témata, která zůstávají otevřena. Podstatnou zásadou řeckého předsednictví, stejně tak jako to říkal Andrej Samaras, bude Ehm, to, že Evropský parlament ehm, vlastně teď bude uzavírat v legislativní období a pro nás je důležité, abychom v tomto krátkém období ještě zvládli mm, nebo se pokusili zvládnout některé úkoly a uzavřít určitá témata, která ještě teď zůstávají otevřená. Tak, ehm, co se týče ehm, finančních ehm, kompetencí, nařízení, které s tím souvisí, eh, jsme odhodláni eh, tento postup eh, rychle posunout kupředu a to proto, že to považujeme za důležité, aby Evropská unie měla dohodu. Tady jde o ochranu investic a tady se musí probrat i téma urovnání sporů mezi státem a investory. O tom se musí hovořit. Kromě toho to považujeme za nezbytné, aby tady byly přesně rozděleny kompetence mezi EU a členskými státy a u nejrůznějších témat. Myslím, že nemusím teď vstupovat do technických podrobností. Existuje tady článek 8 a 9, kde se jedná o postupy, kde Evropská komise se zasazuje za věc, e, která původně byla kompetenci členských států. A pak eh, byl předložen text komise, byl předán členským státům, bylo to 15. ledna. Mm, výbor pro obchodní politiku mm, ten den ještě nemohl o tom jednat, eh, protože mm, to zástupci příslušní nemohli ještě pročíst, ale na dalším zasedání výboru 19. ledna se o tom diskutovat bude. E, naše stanovisko vypadá takto. E, tento konkrétní návrh se ubírá správným směrem a odráží závazky a snahy Evropské komisy, komise, aby se mu se přiblížili postoji členským státům. Navázali jsme kontakty na komisi a parlament, abychom e, přesně stanovili to, co se bude dít v rámci příštího trilogu. A v každém případě bychom si přáli, aby tady nedošlo k žádnému spoždění, abychom tuto dohodu pak Ehm, mohli uzavřít, až konečný text bude odpovídat eh, očekáváním všech stran. Chtěli bychom to vlastně zvládnout do konce legislativního období. Pak druhá důležitá legislativní iniciativa, ehm, to eh, je prosazení ehm, obchodu, tedy Trade Enforcement Regulation. Co se týče tohoto nařízení, tak tady eh, říkáme, že postoj Evropské komise je velice zásadní, protože je eh, důležité mít mezinárodní dohody. Tady je zapotřebí, aby se jednalo rychle. Tady nelze eh, ještě mít další časový prostor. Naším cílem je, abychom měli dohodu, eh, která bude akceptována všemi třemi institucemi. A Přáli bychom si, je tady eh, lhůta 12. 13. únor, eh, abychom měli čas to probrat. Přestože to téma je velice komplexní, tak si myslíme, že už bylo učiněno zásadního pokroku, zvláště eh, co se týče služeb. Služby tady budou také zohledněny při dalším přeskumu. Pokusíme se najít společné rysy, společné aspekty, ale hlavně jde o postup stanování konkrétních zásad v oblasti veřejných zakázek a pak výměna informací mezi jednotlivými orgány. Pak jsou tady ještě dvě další legislativní iniciativy a sice iniciativa mezinárodních veřejných, veřejných zakázek a sice to je usnesení z 15. ledna, tady bylo dáno zelené světlo. A my jsme teď ochotni začít spolupracovat s Trilogem a pokusíme se teď o to, abychom tuto legislativní iniciativu eh, formovali tak, aby rozdíly mezi jednotlivými členskými státy byly přemostěny. Pak za čtvrté, to se vztahuje k modernizaci modernizaci ochrany eh, obchodu, tedy antinabiková opatření a antisubvenční eh, opatření tady mezi jednotlivými grémy a také v rámci těchto orgánů pořád existují různá stanoviska, takže je to obtížné téma. Eh, předsednictví máme cíl přispět k modernizaci, aniž bychom však upustili od modernizace jednotlivých nástrojů. Eh, očekáváme nám výsledek, výsledek hlasování, abychom se dostali ku předu. Eh, ve spolupráci se členskými státy budeme dále jednat tak, abychom mohli dostat příslušný mandát, abychom se dostali ku předu a přitom bychom rádi zohlednili mm, to, že máme jenom velmi málo času. Je také jasné, vážení kolegové, kolegyně, že před námi je velice ambiciozní program. Pozitivní na tom je, že co se týče ducha spolupráce, toto je duch spolupráce, který se táhne jako červená nit všemi orgány, i když tady existují různé pohledy, ale to je právě eh, známka pluralismu a demokracie, která existuje v Evropě. A jsem přesvědčen o tom, že s pomocí vás všech pak na konci předsednictví budeme schopni zaznamenat a předložit pokroky a ukázat výsledky. E, děkuji vám srdečně za přátelské přijetí, za pozvání, které se nám dostalo. Jsme rádi, že jsme dnes vás mohli oslovit. Děkuji. Thank you very much, Minister. Let's open the floor. No. Děkuji. Um, nyní dávám slovo otázky. Kazak. Добре дошли в Европейския парламент. Както председателят спомена, ние имахме възможността да... Пане mistře, dovolte bych vás přivítal zde v Evropském parlamentu, jak řekl předseda komise. Měli jsme příležitost se s vámi sejít během naší návštěvy v Aténách na konci minulého roku, kdy proběhla velice podrobná výměna názorů s vámi o řeckém předsednictví a jeho prioritách. Dovolte, abych zopakoval, že nás, na nás udělal velký dojem entuziasmus a ambice řeckého předsednictví v souvislosti s jeho prioritami. Co se týče hraničního obchodu, Samozřejmě předsednictví bude kratší, než je obvykle vzhledem k evropským volbám v květnu, takže máte jenom několik eh, měsíců. Eh, to znamená, že budete muset být velmi aktivní. Budete muset hledat partnery, kteří se mm, budou sdílet vaše názory a budou si přát překonat tyto výzvy společně s vámi. Já mám několik otázek k tomu, co jste řekl. Vy jste řekl, že um, budete revidovat stávající situaci, nebo situaci um, jednání mezi Evropou a Japonskem v Dubnu. Já jsem zpravodajem na toto téma, zajímalo by mě, zda jste optimista, co se týče um, budoucnosti, budoucího vývoje v této věci. Mezidobí se chci zeptat, zda je naděje na řešení, co se týče netarifních bariér a přístupu k železničním službám. Co se týče veřejných zakázek železniční služby, eh, revize umožní eh, pokračování v těchto jednáních. Zpráva je zpráva o Eh, veřejných zakázkách, která byla odhlasována na poslední plenárce. Je to velice uspokojivý kompromis, kterému jsme dospěli a vy víte lépe než já, že jsou neschody v radě v této věci. Můžete nám říci, zda si myslíte, že tento kompromis je e, dostatečným základem, dostatečně pevným základem? Někteří um, z vás ještě váhají, co se týče společného stanoviska k tomu nařízení. Vaše návštěva také se překrývá s další důležitou návštěvou parlamentu, a to je tureckého um, ministra, ministra pro hospodářské záležitosti, kteří jsou tady zde v Evropském parlamentu. My Očekáváme, že se něco dozvíme o bilaterálních vztazích a celních vztazích. Mě by zajímalo, zda řecké předsednictví um, bude prosazovat uh, celní unii mezi EU a Tureckem, abychom mohli tyto problémy vyřešit. A bychom k Turecku mohli přistupovat mm, stejným způsobem jako k jiným. Například e, jako v případě jednání s obchod, obchodních dohodách se třetími zeměmi. Další Paul Murphy. A pardon, pardon. Já jsem myslela, že Paul Murphy, ale Helmut Schulz. Takže slovo má Schulz. Máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Já vycházím z toho, že Murphy se také ještě vezme slovo. Já děkuji panu ministrovi za velice podrobný a přesný eh, výklad cílů předsednictví rady, které považuji za velice mm, eh, eh, vysvětlující, co se týče toho náročného programu, které má, který mají před sebou příštích dvou až tří měsících. Několik otázek, co se týče mm, bilaterálních dohod. Ehm, mm, priorita, která byla zařazena docela nahoru na seznam priorit. Jak v současnosti v radě vidíte společné, společný přístup k řadě otevřených otázek, které vyplývají z dosavadních jednání a definování jasné agendy na příští kola jednání, tak aby veřejnost, která sleduje mm, pozorně toto jednání, viděla, co se bude jednat, jak a co bude výsledkem každého kola. Jak tedy bude ta rada jed, bude rada jednat eh, vůči komisi jako spolu mm, legis, eh, zákonodárce. A například, co se týče regulačních standardů, tedy všechny otázky mm, mimo technické normy, které samozřejmě Eh, sociální oblasti, pracovně právní oblasti, ekologické oblasti, ale také investiční politiky a kontroly regulačních standardů, finančních služeb. Jak mm, to vidíte? Mm, eh, právě vy jako řecké předsednictví mm, musíte mít vzhledem k situaci ve vlastní zemi, musíte mít zájem o to, aby byly co nejvyšší regulační standardy, aby se aplikovaly, mm, co se týče eh, finančních trhů. Další otázka, která by mě zajímala, eh, by bylo řešení sporů investory. Vy Um, že to je obecná otázka a mm, v jiných bilaterálních smlouvách, kde je zakotven systém IDSS a, a také jako možnost v současném dohodě o ochraně investic s Čínou. Jak tedy, jak se konkrétně k tomuto rada staví? Jsou tady paralelní procesy, s tím jednáním je, došlo ke změně stanoviska, anebo to je stále sporné v radě. Dále, co by mě zajímalo i jako stáleho zpravodaje pro obchodní vztahy s Čínou, my víme, že tento týden um, probíhá um, kolo jednání před um, slavou Jara Pekingu. Um, rada, má rada nějaké časovou konkrétní představu? Eh, dále, eh, co se týče přístupu na trh, tedy vzájemného přístupu na trh a ochrana investic. Dále potom otázka, zda Řecko, vědomě jako předseda rady, mm, bude používat tento mechanismus. Já řeknu jenom Pireus. Otázka, jak čínští investoři v, využili situace v přístavu. Um, Mm, myslím, že se musíme podívat na eh, to, jak to vypadá ve skutečnosti a podle toho jednat. Dále by mě zajímalo, zda si je rada vědoma toho, že eh, kapitola udržitelnosti stále není uzavřena, jak tedy tlačí rada na komisi, aby mm, tuto kapitolu transparentně pro veřejnost i pro mm, Evropský parlament aby to tedy bylo transparentní. A na závěr ještě jedna otázka z mé strany. Mm, vy jste hovořil o politice sousedství, že máte, že vás zajímá posilování obchodních vztahů, sta, bezpečnost, stabilitu v sousedních regionech a zemích Evropské unie. Jak jako řecké předsednictví vidíte současnou situaci v Ukraji, vztahy s Ukrajinou, ale také na mm, Blízkém středním východě, Středomoří. Děkuji. Další za evropské konzervativce a reformisty. Pan Pink, děkuji. Já mám otázku pana ministra, může předsednictví um, říci, zda se předpokládá, že proběhne nějaký summit s Ruskou federací ohledně jednání o nové rámcové dohody mezi EU a Ruskem. Jak se domnívá pan ministr, že budeme přistupovat k Ukrajině, protože jednání vedla k, nevedla k žádnému výsledku, mimo jiné kvůli tlakům Ruska. Jak Mm, dostat naše vztahy k, s Ukrajinou zase na správnou e, cestu. Děkuji. Nyní máte slovo a můžete odpovědět tady na tuto první kolo otázek. Děkuji, já chci poděkovat za tyto velice zajímavé otázky, které jste mi položili. Ano, je pravda, že jsme již eh, začali diskuse s panem Kozakem, když navštívil Atény s výborem v prosinci a ještě jednou děkuji za návštěvu Řecka. Co se týče EU-Japonsko, eh, e dohody EU-Japonsko, jsem optimista, že bude pozitivní vývoj a že 8. 5. Evropská rada bude moci konstatovat, že jednání jdou správným směrem. Ovšem, budeme muset um, revidovat naše stanovisko, pokud realita bude horší než naše původně optimistické názory. Je důležité, aby uh, tato dohoda otevřela eh, japonský trh evropským firmám. Mm, hlavní cíl bilaterální dohody je otevřít trhy a vytvořit pracovní místa. Pokud dohoda to, tohoto nedosáhne, tak se to musí brát velice vážně. Co se týče zprávy Kaspary, já jsem hovořil o veřejných zakázkách, trialogu. Řekl jsem, že Mm, členské státy zajímají stále velice rozdílná stanoviska. A vzhledem k tomu, že Řecko má předsednictví, tak je eh, jeho úkolem najít společného jmenovatele, umožnit dohodu, pokud to bude možné. Samozřejmě předsednictví je 6 měsíců, ale pokud chceme, aby trialogy fungovaly, tak máme méně času, musíme udělat, co budeme moci v tom krátkém období. Také jste hovořil o Turecku. Já mm, chci připomenout, že budoucí členství Turecka v EU je pro Řecko prioritou. Politická stabilita, ekonomický růst Turecka by prospěl mm, i bilaterálním vztahům mezi EU a Tureckem. My samozřejmě tímto směrem budeme Eh, postupovat, abychom co nejlépe využili dobrých vztahů mezi Řeckem a Tureckem. Co se týče TTIP, to byl, myslím, pan Schulz, Schulz co se týče spolupráce mezi Evropským parlamentem a radou, já jsem řekl, Eh, co se týče standardů, že eh, chceme spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom mm, dosáhli společných rozhodnutí Co se týče eh, pokroku v eh, CETA a bilaterálních dohod, tak eh, je dohoda založena na politických principech, ale probíhají stále práce na finalizaci textu. Pokud vím, tak Evropský parlament a rada na tom tvrdě pracují. Ještě jsme nedostali oficiální text a parlament ještě nedostal závěr, konečný finální text. Takže uvidíme, zda dojde k pokroku do konce předsednictví. Co se týče TTIP, tak my chceme využít neformální rady v Atenách, abychom prosazovali rychlý postup jednání, eh, proběhlo jednání mezi komisí a americkým mm, zástupcem obchod, které proběhnou v únoru. Ehm, dobré vztahy a sousedské vztahy a obchodní dohody mm, přispívají ke stabilitě v regionu. V EU se potýkalo s problémy, potýká s problémy, jako je nelegální migrace. Jeden z hlavních důvodů je situace v sousedních zemích. Proto se domnívám, že obchodní dohody jsou tak důležité a středomoří je proto prioritou pro Řecko. Již probíhá otevřený dialog s těmito státy a věříme, že v této oblasti můžeme situaci pomoci. Čína. V říjnu rada dala jednávací mandát a my jsme pozici Evropského parlamentu zohlednili. Je důležité mít přístup k čínským trhům a to je stále hlavní prioritou jednání. Východní Evropa, Rusko. Obávám se, že to nespadá úplně do mé eh, působnosti. To se mm, týká externího obchodu a souvisí to s eh, externí politikou, vnější politikou EU. Rada pro mm, zahraniční obchod od začátku podporuje dohodu o sousedství s východní Evropou a tohoto stanoviska se držíme. Co se týče Ukrajiny, jak víte, tak jednání selhala, ale ještě předtím EU stanovila politické benchmarky, které stále odrážejí pozici Evropské rady. Děkuji. Paul Murphy. Děkuji a také chci poděkovat panu ministrovi za prezentaci. Ještě jedna otázka, eh, nový problém. Eh, myslím, že pan ministr nezmínil Indii. Eh, je to, což indikuje, že ten pokrok je velmi pomalý. Jak vypadá situace v FTA, co se týče FTA? a mezi EU a Indií. Dále, co se týče CETA a um, mechanismus pro řešení sporů investory, um, není um, zájem řecké společnosti o toto téma vzhledem k tomu, uh, uh, i, i, roli zlata kde je eh, v Chalkidiky, kde je ten velice kontraverzní projekt eh, těžby zlata kanadské společnosti, mm, proti kterému se protestuje a tak dále. Pokud budoucí vláda nebo vaše vláda rozhodne, že právo na životní prostředí eh, má přednost před právy Eldorado Gold, tak potom by bylo možné um, aby Eldorado Gold žalovalo řecký stát, v, co se týče eh, v rámci řízení tedy eh, řešení spolu s investory. Je to tedy významné pro řecké předsednictví. Dále, co se týče eh, ministerské schůzky mm, Středomorské unie, to bylo naplánováno na červen, již to bylo jednou odloženo, proběhne to, souhlasí předsednictvím s přístupem nebo se snahou Mm, iniciovat a podepsat eh, podrobnou dohodu o volném odchodu, obchodu se zemi Severní Afriky a Jižního středomoří vzhledem k selhání neoliberální politiky obchodu ve většině světa. Dále, možná jste to říkal, ale co se týče reálného časového harmonogramu eh, pro jednání s USA, máte na to nějaký názor? Je to reálné? že to bude uzavřeno do konce tohoto roku. Děkuji. <clears throat> Dovolte mi, abych i já předložil několik do, dotazů. Um, pane náměstku, mám tři reakce na váš proslov. Uh, rád bych se s vámi o ně podělil. Za prvé, ehm, první obava se týká Eh, názorů v mnoha členských státech, které se vyslovují proti obchodu jako takovému. Já si myslím, že tato pozice by se mohla eh, ve volbách do Evropského parlamentu ještě posílit. Eh, představme si, jak by tady dopadlo hlasování ve Francii nebo ve vaší země, že, zemi, že by tedy posílili pozice hovořící proti obchodu. Pokud tedy posílí svoje pozice tady v parlamentu. To znamená, že eh, ta eh, rovnováha v eh, obchodních vztazích by se mohla změnit. Doufejme, že ne dramaticky, ale relativně ano. A proto se ptám, jestli má rada stejný pocit. Počítáte s tím, že by došlo k nějakému posunu? Pocházíte ze země, která zažila intervenci trojky, fiskální krizi, ekonomický uh, propad, dramatickou sociální krizi a proto se ptám, jestli se domníváte, že právě obchod je součástí toho celkového řešení. Jaké je vaše základní poselství, co by předsednictví, pokud jde o e, to, co řekneme evropským občanům, pokud jde o e, to, jakou roli může e, sehrát obchod. Já si myslím, že právě to je klíčová otázka. Potřebujeme Eh, jasné politické poselství, které se zaměří právě na otázky obchodu. To znamená, že eh, bych rád věděl, jaká je pozice rady. Co tedy rada dělá v této věci? Eh, další věc, Tete. Já jsem tedy zpravodaj a zaznamenal jsem to, že se tady zintenzivnila kampaň proti této dohodě v mnoha citlivých oblastech. Eh, týká se to bezpečnosti ochrany dat, eh, řešení sporu mezi investory, to již tedy eh, zmínili někteří členové tohoto výboru. A proto se ptám, jestli to znepokojuje i radu, je i rada znepokojená touto intenzivní nebo zintenzivňující se kampaní proti tomu, a ptám se, co rada udělá. Zůstane pouze sedět a počká na výsledek, jako v případě dohody akta, protože v případě dohody akta tomu bylo tak, že některé z otázek se tady řešily předem, eh, byly eh, jádrem organizované kampaně proti dohodě akta a eh, Vzpomeňme, jak se na, eh, k tomu postavili členské státy, protože eh, nakonec tedy eh, pořvili a to proto se ptám, jestli tedy se, jsme se poučili a jestli nyní něco uděláme, tak abychom uh, pouze abychom tedy uh, mohli čelit těm uh, argumentům, které se tady předkládají, nebo jestli rada bude pouze čekat, jak to dopadne. To je totiž klíčová otázka. Protože pokud jsem slyšel, že ve Francii je většina lidí proti tomu, tak eh, si myslím, že s tím musíme něco udělat. Eh, zatím, musíme se zároveň uvědomit, že zatím nebylo nic vyjednáváno. Definitivně není vyjednáno nic. Ale pokud se podíváte na výzkumy veřejného mínění ve Francii, tak zjistíte, že většina Eh, občanů se domnívá, že to povede ke zhoršení situace ve Francii. To znamená, že se vás ptám, jestli se domníváte, že v posledku tedy zvítězí rozum nad uh, city a uh, vášněmi. A poslední věc, třetí poznámka, regulační, regulatorní záležitosti. Uh, máte v podstatě pouze tři, čtyři měsíce. Dokonce ještě míň, protože pokud nedosáhnete kompromisu do 10. února, tak na to můžete zapomenout. Během tohoto legislativního období už se to nepřijme. Je to samozřejmě celá řada podstatných eh, bodů, které se připravují. Já bych uvedl eh, ty, které jsou podle mého názoru ty nejdůležitější, prosazování, eh, kompetence, ISDS, to znamená řešení sporů, veřejné zakázky, nástroje reciprocity eh, a potom chráněné označení původu. Já si myslím, že není realistické, abychom eh, všechno dokončili. Já si myslím, že nejdůležitější jsou ty první dva body, to znamená prosazování, nařízení o prosazování a potom eh, rozdělení kompetencí mezi EU a členskými státy, pokud jde o eh, systémy pro řešení sporů a eh, náhradu škody a po, po, odpovědnost za náhradu škody. Oba legislativní orgány se shodly na tom, že tedy požádají komise, komisi aby předložila neformální dokument, který se eh, pokusí překonat rozdíly mezi oběma legislativními eh, orgány. Pozice parlamentu už je hotova. My jsme ochotni se shodnout na kompromisním názoru eh, komise, pokud tak učiní rada. Pokud to vezmeme jako balíček. Já nicméně chápu, že rada nemusí tento přístup sdílet. Oni tedy trvají na tom, aby parlament učinil další ústupky. Já nejsem zpravodaj v této věci, nicméně pokud eh, vím, parlament už dál jít nemůže. Nemůže jít za to, což jsme schválili a eh, to, že jsme tedy schválili, nebo to, že eh, schválíme Eh, neoficiální dokument komise je podmíněn tím, že, kom, že par, rada tak učiní také. Parlament zkrátka je toho názoru, že člověk nemůže mít všechno. Je to kompromis. Vztahy ve federálním systému vždycky znamenají, že dva legislativní orgány musí činit ústupky. Rada zkrátka nemůže dosáhnout všeho v žádném z, těch, z, žádném z oblastí. To znamená, že buď řecké předsednictví bude chtít dosáhnout určitého úspěchu během nadcházejících dvou týdnů, a nebo to naprosto selže. A to naprosté selhání znamená, že eh, tu nebude vůbec žádné další nařízení. Skutečně to řecké předsednictví chce, je na to připraveno, anebo mm, budete eh, vytvářet tlak na své kolegy v radě, tak aby tedy měli nějaké nařízení, protože to je důležité. A musíme upozornit na to, že Evropský parlament už učinil dostatečné ústupky. Eh, my jsme například ochotni ustoupit z těch nejdůležitějších požadavků, které jsme měli, například eh, včetně služeb. Jsme ochotni se jich vzdát, pokud rada bude ochotna také učinit kompromis a vzdát se svých neospravedlnitelných nároků týkajících se vyjednávání ve výborech. To znamená, že já bych chtěl v tomto smyslu vyslat velmi silné poselství směrem k radě eh, komitologie by se měla týkat pouze otázek komitologie a ne dalších otázek. Nicméně se zdá, že většina vašich kolegů v radě eh, ještě tuto informaci neslyšeli. Ještě se k ním nedostala, ale parlament jasně říká, že tedy nepovolíme, aby eh, postup komitologie, postup vyjednávání ve výborech byl zneužíván a aby tedy e, členské státy se snažily získat to, co ztratili e, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. E, Lisabonská smlouva tedy byla schválena radou parlamentem a komisí a myslím si, že rada nemůže mít žádnou výjimku. Nemůže mít žádnou výjimku. Omlouvám se za tak přímá slova, ale myslím si, že bychom si Eh, že bychom měli hovořit otevřeně a že bychom tedy řecké předsednictví mělo dosáhnout alespoň nějakého úspěchu eh, v těchto věcech. Eh, pokusím se na to odpovědět stejným způsobem. Pro nás je velmi důležité, abychom dosáhli nějakého úspěchu, ale pokusím se tedy odpovědět na ty otázky pořadí, v jakém byly eh, kladeny. Nejprve, pokud jde eh, o Indii, tak samozřejmě, že nám na tom záleží, ale musíme eh, si stanovovat priority, protože nemáme dostatek času. To znamená, že jsou to věci, které jsou v tuto chvíli zralejší, pokročilejší. To znamená, že si myslím, že jako předsednictví bychom se měli tady soustředit na ty priority. Pokud jde o investice, tak vy jste se uh, zmínil o přírodních zdrojích na severu Řecka. Samozřejmě, že Řecko chce jako všechny členské země EU přitáhnout investory, protože se domníváme, že právě investice jsou uh, zdrojem vytváření pracovních míst a snižování chudoby. A pokud chceme využívat přírodní zdroje, tak uh, je to důležité také pro uh, Evropskou unii, ne pouze z hlediska bohatství, ale také z hlediska energie, například z hlediska bezpečnosti dodávání dodávek energie. Pokud jde o tu specifickou eh, investici, kterou jste zmínil na severu Řecka, eh, eh, na tu stíž, vy jste zmínil tu stížnost kvůli porušení ekologických standardů. Máte pravdu, tady skutečně došlo k nějak nějakým násilným excesům. E, nicméně všechny tyto události byly řádně vyšetřeny tak, jak by tomu bylo i v jiné členské zemi, zemi EU. Ne, já vím, co jste myslel, pouze říkám, ano, došlo tam k násilí e, e, došlo k útokům, k nočním útokům na zaměstnance společnosti a to samozřejmě způsobilo problémy normálním zaměstnancům, normálním řádně pracujícím lidem a já si myslím, že bychom to měli odsoudit, jako v každé e, členské zemi EU. Jak už jsem řekl, ta investice funguje a žádná, žádné, tak, žádný takovýto postup řešení sporů tedy neovlivní tuto investici. Samozřejmě, že bychom zároveň měli umožnit všem investorům, aby měli žád, řádný přístup eh, k soudu. Pokud jde o harmonogram vyjednávání s USA, eh, tak já si myslím, že se vyzastažíme, abychom během našeho předsednictví učinili všechno pro to, aby dohoda TTIP pokročila. Doufejme, že se to podaří v eh, únoru, tedy zhodnotíme, jestli ten harmonogram harmonogram bude optimistický nebo pesimistický, v tuto chvíli je na to příliš brzy. Pane předsedo, děkuji vám, děkuji za to, že jste se kopil slova a že jste položil e, nebo nadstolil některé spíše politické otázky. E, samozřejmě, že se musíme snažit e, o rovnováhu mezi tím, že jsme tedy součástí předsednictví a tím, že jsme národními politiky, což je samozřejmě někdy velmi obtížné. Mnoha členským státům je jasné, že je, to, eh, že je tu mnoho otázek, které si občané kladou. Eh, hospodářská krize se samozřejmě dotkla celé řady členských států velmi eh, intenzivně. Celá eurozóna propadla v recesi a o tom tedy budou občané před volbami do Evropského parlamentu diskutovat a každá politická strana na to musí prezentovat nějaká nějaké názory, nějaké řešení. I pro nás je obchod součástí řešení. Evropské, eh, řecké hospodářství se oživuje. Nyní budeme hospodařit eh, s přebytkem eh, díky tomu, že se zvýšily naše vývozy. Vývoz zboží i služeb je tedy roste, to znamená, že v druhé polovině roku 2013 tedy eh, způsobil eh, růst a eh, já doufám, že tady v roce 2013 bychom mohli růst a doufám, že to tady bude platit pro celou Evropu, protože právě obchod vytváří pracovní místa, to platí pro nás, pro všechny, je to k velkému užitku a proto velmi intenzivně v Evropském parlamentu, v Radě i v komisi diskutujeme o všech těchto obchodních dohodách. Domnívám se, že Evropa musí poskytnout občanům jasnou odpověď, tak aby bylo zřejmé, že to, co děláme, jde správným směrem směrem a že v posledku je naším cílem to, abychom snížili chudobu a vytvářeli pracovní místa. Týče TTP eh, eh, pro eh, zástupce z průmyslu otevřeme takové kolo v únoru, aby nám předložili své názory a to nám dá také příležitost vyslat poselství o obecnému veřejnosti. Budeme informovat o obecných výhodách, které TTP bude mít pro evropskou ekonomii. A je zapotřebí lobby, lobby, lobbystické práce. Ono je důležité to zharmonizovat, musíme být velice bedliví. Vy jste se zmínil o vašich intervenci, vy jste říkal, že tady to nebylo diskutováno. A Hmm, řekl jste, že to je něco, co vám leží na srdci. Myslím si, že pro nás všechny je důležité, abychom komunikovali, abychom sdělili výhody eh, této dohody. A to by nám pak umožnilo daleko rychlejší postup. Ano, je důležité, aby se diskutovalo a e, já jsem se ptal, jaký je e, názor na EISDS v radě. E, Jaký je na to náhled? Ano, a právě proto bychom diskutovali o tomto na zasedání rady v únoru. To je velice kritický bod, jak jsem řekl. Já chápu také, eh, to, no, já vím, že komise napsala vašemu výboru a eh, radě a nadnesla řadu otázek, které se týkají ISDS mm, pro TDP, ale to je něco, čemu se musíme věnovat a také se tomu budeme věnovat během našeho předsednictví k velkému tématu. Téma mm, legislativních složek. Mm, myslím si, že je jasné, že musíme vynakládat všichni tlak, musíme všichni se snažit nalézt optimální cestu, aby se pokročilo v těchto složkách. Co se týče finanční zodpovědnosti, tak víme, že tady existuje nabídka nebo kompromisní text komise, eh, který eh, myslím, že jste se ho přijali jako balíček, budeme o tom diskutovat 29. ledna abychom se podívali na to, jestli k tomu mají stejný eh, přístup pro členské státy a pak bude důležité najít dohodu v tomto rámci. A co se týče vymáhání. Předsednictví vydá dnes dokument ehm, s dalším ehm, výhledem, jak budou vypadat diskuze. Ehm, chápeme to tak, že eh, je tady velmi omezený časový rámec který máme k dispozici, abychom našli řešení. Až setkáme v únoru, bude to pro obě strany velice úspěšné, pokud se nám to podaří zvládnout. Takže místo, abychom řekli, že to nebude úspěch, tak by bylo určitě selhání, kdyby se nám to nepodařilo. Tak řekněme raději, že to bude opravdu úspěšné. Proto se pokusme z toho udělat úspěch. Děkuji, pane předsedo. Já s vámi sdílím tento optimistický eh, náhled na věc. Další otázky? Krátce, prosím. Ano, děkuji za možnost eh, položit ještě další otázky. Já jsem velice otevřený v tomto. Bohužel eh, tady není moc kolegů přítomných, eh, takže to můžeme naplnit tento prostor otázkami, dalšími otázkami. Dvě další malé otázky, které se týkají TDP. Vy jste se zrovna, myslím, právem zmiňovali o tom, že musíte, že se budete vědomi Um, veřejného e, zájmu, jde o začlenění um, e, dalších aktérů a podniků a podobně. Ale právě moje otázka s tím souvisí. E, Komise nás informovala o tom, že na konci tohoto měsíce bude stanovena taková, mm, taková rada, mm, která bude provázet, nebo výbor, který bude provázet další práci tohoto no, vyjednávacího týmu. Jak dalece je do tohoto rada zaangažovaná a podpořili byste parlament kdyby měl takový stálý, stále spojení eh, na legislativce a na, na tento výbor, tak abychom pochopili, eh, jak také veřejnost provází celou tuto práci komise při vyjednávacím eh, procesu. A za druhé jste se zmiňoval o tom, že přizvete také lidi z oblasti podnikání na další kolo. Já bych vás také požádal, abyste pozval také ostatní lobbyistické skupiny, například odbory a zástupce z oblasti životního prostředí, skupiny, e, které se o toto zajímají, protože já si myslím, že je eh, důležité, aby na to reagovalo co nejvíce eh, aktérů, aby to bylo provázeno transparentností. To je jediný způsob, jak můžete toto sdělit mm, veřejnosti. A tady nejde jenom o obchodní zájmy podniků, ale je to v zájmu občanů samotných. A všechny ty otázky, o kterých tady diskutujeme, ať je to ISDS nebo ostatní, ty jsou spojeny eh, s ehm, realitou ve všech 28 členských státech a s prací odborů. Takže tady je také důležité, aby ehm, i tak jak řekl pan profesor Morera, abychom popsali ta očekávání, abychom popsali, jak si stojíme, abychom naplnili tento prostor ještě předtím, než se budou konat evropské volby, abychom ukázali, že tento eh, eh, Evropská unie eh, nejedná jenom v zájmu elit, ale v zájmu občanů. A druhá otázka v tomto směru. prosím, abyste byl stručný. Jaká jsou regulační eh, standardy, o kterých chcete vyjednávat se Spojenými státy? Mm, eh, když budete reagovat na její očekávání. Co to znamená pro eh, sociální pro, a mm, standardy a standardy na trhu práce na obou trzích? Mm, komise to vyjednává, nerada. Kazak. Taky prosím o krátkou. Proti nás. Ano. Děkuji jenom krátce. Pan, pane náměstku ministra, vy jste tady hovořil o e, významu e, který se e, spojen s obchodními vyjednávání, mluvil jste o, o úsilí, po úpravě jednotlivých zeměpisných označení, označení původu. To, řekl jste, že to má veliký význam a vy jste řek a tady mm, jde třeba o feta, sír nebo o olivy e, z vaší země a to jsou všechno důležité otázky jak pro Řecko, tak pro ostatní země. A sice pro země, které um, vyrábějí takovéto produkty a které musí být ochráněny vůči třetím zemím. Takže myslíte si, že v průběhu těchto velmi obtížných, ale důležitých vyjednávání se Spojenými státy, ale také s ostatními partnery, že budou naplněna očekávání, co se týče ochrany zeměpisných označení a označení původu. Myslíte, že budou naplněna, protože v mnoha zemích takovéto tradice neexistují. Ano, nezmínili jsme se o síru feta ano, já eh, chápu, že první otázka, kterou položil kolega Helmut Scholz, mm, byla úplně jasná, ale myslím si, že chtěl říci, si, nebo mluvil o iniciativě komise, tak aby byl zřízen nějaký výbor nebo rada složená se zástupců jednotlivých eh, aktérů a nevládních organizací. Jaký je názor rady na tuto iniciativu? To byla otázka. A pak, jak budete se chtít angažovat v rámci tohoto grémia, tak abychom využili i účasti veřejnosti v těchto jednáních. Myslím si, že je to velmi kritický bod abychom naslouchali nejenom celé komunitě podnikatelské, jak jste právě řekla, ale také, abychom naslouchali hlasu všech aktérů v tak důležitém kritické dohodě obchodu. A odbory a lidé z oblasti životního prostředí jsou také důležitými aktéry. Já to rozumím tak, že Evropská komise po té, co dosáhla určitého kola, podala krátkou informaci, kontaktovala celou řadu nevládních organizací a vysvětlila jim, jaký byl učiněn pokrok v těchto vyjednávání. A jak řekl pan předseda, e, tak jsme slyšeli, že komise chce, eh, tady máme takový konzultační rámec pro tuto dohodu. Ona to není eh, iniciativa kom, eh, komis, je to komise, ne rady. Tady máme omezený čas a budeme schopni zahájit, bo začít s jakým jednáním pro malou skup, okruh lidí, ale já vás budu informovat a myslím si, že je důležité, abychom kontaktovali všechny aktéry. A dohoda na konci bude ratifikována s parlamentem, který zastupuje všechny občany Evropy.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 chráněných zeměpisných označení. Ano, tady musíme jednat jako Evropská unie, abychom dosáhli kompromisní dohody, která bude chránit eh, značnou část eh, evropských eh, ochráněných označení. A mm, tady nejde jenom ochranu známky, to má zročnění s ochranu spotřebitelů, protože to spotřebitelům dává informaci mm, o produktu, tak aby věděli, co kupují. A samozřejmě trh je otevřen, lidé tady, kteří tady soutěž různých produktů ve stejném segmentu za různé ceny a toto je velmi otevřené, jak v Spojených státech, Kanadě a tak i v Evropě. Instrukce, které vydala Evropská rada, taky silný hlas vašeho výboru e, o významu e, těchto ochránných označení, já si myslím, že to vyslalo velice silný signál. A sice pro nás to není méně významné, je to naopak klíčová priorita v těchto e, jednání. A já bych očekával proto, že konečná dohoda bude vést k významné ochraně těchto produktů a jinak to bude otázka, kterou bude vědět vyjednávat jak eh, parlament, tak eh, rada. Děkuji. Děkuji, toto byla velice živá, důležitá eh, diskuze, výměna názoru, toto bylo během tohoto legislativního období moje poslední měna názoru s radou a přejeme vám vše dobré v rámci vašeho předsednictví. Well, let's proceed. Item 5. This is a legislative file. Ehm, budeme pokračovat. Legislativní mod statistiky týky se zahraničního obchodu se mm, těmi zeměmi takzvané uh, nařízení kom- komitologie a prováděcí pravomoci. Já jsem zpravodajem. Eh, toto je eh, jednání o pozměňovacích návrzích. Většinu z nich jsem předložil já. Hmm. Další předložil pan D. A já musím říci, že souhlasím s pozměňovacím návrhem kolegy Odyho, což který má mít um, povinnou lhůtu pro konsolidaci nařízení po mm, pozměňujícím aktu. Co se týče mých pozměňovacích návrhů, to bylo regulační, regulativní postup s kontrolou, což už tak byl zvláštní postup. Regulační postup s kontrolou, jak implikuje už ten název, se týkal regulační kapacity, kterou dostala komise. Takže to bylo jaksi před um, přenesnášením pravomocí podle Lisabonské smlouvy. Samozřejmě se předpokládá, že ty akty, které jsou přenášeny v uvozovkách na komisi, jsou regulační povahy, jsou to pravidla, normy. To mě překvapilo, že komise místo toho, aby změnila všechny um, um, prováděcí funkci, na přenesené pravomoci, tak řadu z nich vlastně zachovala jako prováděcí pne, pravomoci, to jest bez e, zásahu parlamentu, protože, jak víte, prováděcí pravomoci jsou, rozhoduje komise a kontroluje rada, nikoli parlament. Takže bychom měli být velmi přísní, co se týče e, Mm, toho rozhraní mezi prováděcími a přenesenými pravomocemi, protože jsou ve zcela jiné v rodině, co se týče pravomocí parlamentu. Proto jsem se rozhodl, že všechno změníme na přenesené pravomoci, protože to jsou všechno e, obecné, obecná pravidla a mm, mm, pravomoc e, tato tyto pravidla by měl mít parlament demokratické společnosti, nikoli exekutivní orgán, bez toho, aby to delegovala legislativa. Proto jsem se rozhodl eliminovat e, všechno, nikoli mytologie, eliminovat všechno, ohledně prováděcích pravomocí, změnit všechno na přenesené pravomoci, a to je cíl mých pozměňovacích návrhů a e, čekám na vaše připomínky. Tedy žádné pozměňovací návrhy od jiných členů tohoto výboru nebyly, takže jak se zdá, tak je tady konsensus. Vyslechneme tedy odpověď komise. Figuera. Kde jste? Tady? Helena, prosím, máte slovo. Já chci říci, že komise vítá návrh zprávy a pozměňovací návrhy a vaši podporu z tohoto návrhu. My věříme, že následné diskuse mezi parlamentem a radou umožní um, dosažení dohody v první čtení. Návrh komise má dva cíle. Jednak sladit systém sběru statistik o um, obchodu zemí do nového sociálního konceptu podle Lisabonské smlouvy a dále uh, kom, pravomoci komitologie převést výboru ISSC, který byl vytvořen za tímto účelem. E, pra, zákonem statistice 3 z roku 2009. Takže ten právní text striktně se řídí sociální dohodou o využívání prováděcích a přenesených pravomocí. Komise by si dovedla představit omezení čas, časové omezení přenesení pravomocí, kdy eh, navrhovaná změna je v souladu s kompromisním textem. Avšak komise by měla problém podpořit navrhovanou vání přenesených pravomocí pro opatření týkající se technického zakódování statistických dat, která již byla defitována adekvátním způsobem. Kom, komise e, správného právního instrumentu je založeno na důkladné analýze m, mm, podstaty věci. A e, toto je nejdůležitější. E, komisi velmi znepokojují pozměňovací návrhy, které spochybňují druhý cíl našeho návrhu, totiž zjednodušení rozhodování v úzkém statistickém systému. Strategie nové struktury, i, jak už jsem řekla, podle řízení z roku 2009, kde se, se by mělo mít koordinační úkolu roli všech aktivit pro um, produkci evropských statistik. A ESS e by měl pomáhat komise při výkonu prováděcích pravomocí v oblasti statistiky. Komitolo- eh, pravomoci z komitologie jsou již v mm, eh, většině oblastí koncentrovány v rukou e ISSC. Takže eh, vyškrtnutí všech odkazů na ISC není akceptovatelné. My eh, žádáme výbor INTA, aby zvážil naše připomínky eh, při dalším jednáním o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Já nespochybnuji výbor o komitologii, ale stávající postup. Někdo další si přeje slovo? Není tomu tak? Já jsem dostal indikaci rady, že v bude možné dosáhnout dohody do konce legislativního období, takže mm, naše stanovisko přijmeme v plénu, vzhledem tomu, že není možné to uzavřít v prvním čtení dohodu. dohodou. Budeme o tom hlasovat zítra. A v březnu to bude na plenárce. bod číslo 6. To je ústní dotaz. Odvetná opatření Čínské dvě republiky proti vínu dováženému z EU. Jak víte, Čína zahájila antidumpingové řízení proti Evropské unii ohledně vína. Eh, Zahájení tohoto šetření je politickou reakcí Číny na rozhodnutí Unie o solárních panelech. Bylo to oznámeno během um, um, opatření proti solárním panelům. Dále je otázka, zda je to založeno na důvodech podle VTO, proto eh, byla rozhodnuto, že bude položena ústní otázka na komisi v této věci a dám slovo poslancům. To je tedy ústní dotaz. Eh, komise pan Scholz. Pan Scholz se stane zpravodajem pro Čínu. Ano, my má, musíme, zeptat se, musíme se zeptat komise, jak se stojíme, jaká je podstata tého toho sporu. Je skutečně nutné jít tímto směrem. Za druhé, poslední eh, bod našeho, našeho ústního dotazu je, že musíme ukázat, že potřebujeme také politický přístup k řešení komplikovaných otázek v laterálním obchodu. To platí pro Čínu i pro další země. Se snažíme najít řešení, které by bylo v zájmu obou partnerů. Proto myslím, že by bylo velmi zajímavé vyslehnout eh, názor komise, co tedy podnikly to, aby našli řešení s čím Číňany. Děkuji Helmute. Dávní eh, Korara z EPP. Pane předsedo, v červenci minulého roku Čína zahájila antidumpingové řízení proti vínu z EU, což je jasný útok. A je to eh, mm, je to reakce na eh, Eh, rozhodnutí komise o antidumpingových opatření na čínské solární panely. Mm, mm, byla dohoda s Čínou a byla mm, tady podniknuta opatření hledně solárních panelů. Nemělo to ovšem vliv na, žádné, na šetření ohledně dovozu vína z EU. Export vína z EU eh, představují asi 65 dováženého vína do Číny, takže to je významná věc pro vinařský průmysl, především Španělsko, Itálie, Francie, to jsou hlavní exportéři vína. Má eh, to negativní dopad na vinařský sektor, ovlivňuje to dobrou reputaci ehm, to, že jsme předmětem, že jsou předmětem podobného řízení, samozřejmě to má negativní dopad na dobrou reputaci evropského vinařství. Že jsou obvinováni tedy z nelegálních komerčních praktik. Je to velmi důležité téma. A já bych chtěla Ehm, když je to odpověď na tu otázku, jaký je stav jednání, jaké jsou eh, perspektivy nalezení hm, mírného řešení, aniž by to mělo negativní dopad na vinařský sektor a obecně, jaká je strategie komise na proti těmto útok, podobným útokům z třetích zemí. Když eh, kdy EU rozhodne eh, se použít své nástroje na obranu. Děkuji. Další dotaz eh, ze Španělska. Děkuji, pane předsedo. Já chci především poděkovat kolegům z INTA, že podali tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Eh, my jsme se také zabývali tímto tématem od eh, doby, kdy začaly ty problémy s Čínou. A jsem poslala dotaz ehm, komisi, jaká opatření se přijímají a komise mi písemně odpověděla, že jednání probíhají, že to chtějí vyřešit. A Evropští vinaři si stále stěžují, problém nebyl vyřešen. Výbor Agri zahájil legislativní práci na zprávě o hmm, těchto produktech. Jeden z našich hlavních cílů je, aby ty prostředky, které komise věnuje na propagaci produktů ve třetích zemích, azijských například, to tedy má být cíl na další období. Je to, my jsme už vynaložili 200 milionů euro na propagaci těchto produktů. Azie je jedna z cílových destinací. Nemůžeme ignorovat Čínu nebo problém vinařů. To je cesta, jak otevřít trhy pro další naše produkty. A může to pomoci vstupu na trh jiných produktů. Já tedy vítám tuto otázku a doufám, že ji můžeme položit plénu co nejdříve. Já sama bych se toho chtěla účastnit a by Evropští vinaři viděli, že Evropský parlament je za nimi. Pan Volga Miller za komisi. Bohužel bez mikrofonu. You are welcome. We love to listen to the commission. Rádi bychom si vyslechli komisi. Sedněte si prosím k vedlejšímu mikrofonu. So, does <clears throat> this one, yeah, this one works. So we have solved the... Teď to funguje, takže jsme to vyřešili. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval za to, že komise má možnost promluvit. Komise ráda odpoví na vaše dotazy a zároveň bych eh, v případě těch technických dotazů, které byly vzneseny, eh, rád odkázal tady na další eh, diskuzi. Nejprve tedy jste vyjádřili obavy Eh, v tom smyslu, že to je tedy odvetné opatření. V této souvislosti je velmi důležitá jedna věc. Každý člen VTO má právo eh, použít nástroje, pokud jsou tedy splněny právní podmínky a pokud motivace za použitím těchto eh, nástrojů je tedy nosná. To znamená, že v tuto chvíli máme na stole něco, což se, co se zdá být eh, právně no, e, smysluplné a musíme tedy spolupracovat s tímto řízením a když říkáme, říkám my, tak myslím e, tedy strany, vývozci a protože to je antisubvenční řízení, tak také členské státy a komise. A tak to také v podstatě je. Komise velmi těs, těsně spolupracuje se třemi dotyčnými členskými státy a také s Evropskou vinařskou eh, asociací. E, a se Světovou asociací, tak abychom tedy eh, se snažili ten případ co možná nejlépe eh, posunout. Pan komisař de Gucht eh, se tedy shodnul s panem Gou v tom smyslu, že tady proběhne dialog, který by měl při, při, přivodit nějaké řešení té otázky. Čína slíbila, že dokud bude probíhat tento dialog, tak nebudou přijata žádná opatření ze strany Číny. Eh, další zasedání tohoto dialogu Business to Business je naplánováno na polovinu dubna a eh, v polovině listopadu už se jedno takové jednání konalo. Myslím si, že to je v podstatě všechno, ale dovolte mi, abych zdůraznil, že komise velmi těsně spolupracuje se všemi dotyčnými stranami a snažíme se to vyřešit co možná nejlépe v zájmu evropského vinařského sektoru. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám. Text Eh, otázky k ústnímu zodpovězení máte ve svých složkách. Hlasovat o tom budeme zítra. Plenární eh, zasedání, na kterém to bude prezentováno, eh, zatím bude, ještě bude potvrzeno, to zatím není jasné. Možná únor, možná březen. A tím se dostáváme k bodu číslo 7 našeho programu delegace. Cesta do Řecka. Eh, o tom již hovořil částečně pan Mitaraky. Byla to velmi malá delegace, malá skupina, nicméně velmi, odvedla velmi cenou práci. Bylo to úspěšné, setkali jsme se se zástupci vlády, parlamentu, obchodního sektoru, odborů, a kromě toho jsme byli také v jedné velmi inovativní kosmetické firmě poblíž Aten. Už jste slyšeli pana náměstka. To znamená, že se shodneme na tom, že řecké předsednictví se velmi angažuje v obchodních záležitostech mají k tomu velmi realistický přístup, mají realistické ambice, protože, jak již bylo řečeno, času není mnoho. Je to e, vzácný statek, v Atenách jsem říkal to samé, co jsem řekl dnes. To znamená, pokud chtějí eh, uzavřít toto téma eh, úspěšně, musí tady v radě tvrdě pracovat. My už jsme ukázali, že nám na tom záleží, že jsme ochotni učinit ústupky, a proto jsme jim řekli, že jsme tedy ochotni eh, non-paper, ten neoficiální dokument komise, přijmout. Ovšem, eh, pouze za podmínky, že tak učiní také. Není to jednosměrná záležitost. Jsem tedy přesvědčen o tom, že se nám Eh, podaří eh, v tom s řeckým předsednictvím, eh, předsednictvím postoupit. Pan Kazak k tomu něco má, protože vy jste byl také členem té delegace. Mm, v podstatě ne, pane předsedo, protože vy jste to zhodnotil velmi, velmi správně. Chtěl jsem pouze zdůraznit, že jsem byl ohromen eh, mírou nadšení eh, řeckého předsednictví eh, v tak krátké době. Se jim podařilo dosáhnout pokroku, nebo se, se chtějí dosáhnout pokroku v celé řadě věcí. Jak už jste sám řekl, musíme být realističtí. Nesmíme toho očekávat moc. Nicméně, pokud budeme i nadále pracovat v partnerském duchu, pokud budeme tedy s radou partnersky spolupracovat, tak eh, úspěchů očeká, eh, můžeme dosáhnout. Myslím si, že bychom tady měli s radou i nadále těsně spolupracovat a to především tehdy, až budeme řešit eh, určité ožehavé legislativní záležitosti. To je všechno z mé strany. Děkuji. Pokud k tomu nikdo nic dalšího nemá, tak bych rád ještě řekl, že jsme se tedy setkali se stálým zástupcem, eh, který tedy následně měl nehodu Eh, už, už jsem řekl, že tu tady máme nového stáleho zástupce, který byl včera jmenován, je to klíčová pozice. Ze své zkušenosti vím eh, z minulých let, že ten, kdo zastává tuto pozici, eh, to znamená hm, tento stálý zástupce a předsednictví, že to jsou klíčové pozice, které mohou přispět k úspěchu. Já doufám, že ta nová kolegyně tomu napomůže, že tedy pomůže, napomůže tomu, abychom dosáhli kompromisu v těch legislativních záležitostech, které tak eh, naléhavě potřebujeme. Eh, nyní tady bude následovat eh, schůze koordinátorů, eh, nyní bude přestávka do půl šesté, protože jsme to zvládli o něco rychleji. Takže se sejdeme v půl šesté. Helmut je jediný přítomný koordinátor a Martin samozřejmě, děkuji. Eh, všichni ostatní koordinátoři teprve do do eh, dorazí eh, o půl šesté. Ostatní mohou odejít, protože budeme pokračovat zítra. Děkuji. You can go course,